Dobré ráno, já bych rád zahájil zasedání. I've said this only to this is 20 minutes past, let's... Už uplynulo 20 minut, takže skutečně začneme. První bod je pro informaci, kterou vám přednesu. Nikdo, že stávaj, z těch čtyř zpravodajů zde není přítomen. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. V mých poznámkách je, tu máme především nařízení o ISTS, finanční zodpovědnost. Je to nařízení o finanční zodpovědnosti, jak víte. Unie začala být zodpovědnou za investiční politiku a proto potřebujeme upravit distribuci zodpovědnosti mezi EU a členskými státy pro případy sporů o investicích kdo bude platit eh, náhrady pro případ, eh, že se něco stane. Tento návrh byl velice kontroverzní. Podařilo se nám dosáhnout určitého pokroku za litevského předsednictví. Ten pokrok byl tedy velice omezený. A nyní se pokoušíme spolupracovat dál s řeckým předsednictvím. Poslední dopisy eh, vyslovují souhlas s tím, že máme požádat komisi, abychom došli ke kompromisu, který je dostupný zejména článku 8 a 9 návrhu nařízení. Ano, eh, byla tu chyba v tom, že my jako Evropský parlament jsme už dos- se dohodli, že přijímáme tento balíček a to byla chyba, to není pravda, takže to opravuji. Evropský parlament stále ještě zkoumá, naše parlamentní delegace stále ještě studuje návrh kompromisu z komise. A naším pravdem je tu Pavel Zaleský, který vás bude informovat o dalším vývoji. To je jeden eh, z dokumentů, který podle mne bychom měli dokončit do konce funkčního období, protože je to základní stavební kámen pro novou investiční politiku EU. Myslím, že je trochu nepříjemným překvapením, že, že už máme dokončenou dohodu o eh, investicích nebo investiční kapitoly zatímco vyjednávání o nich ve vyjednávání o nich nemů, nemůžeme to sdělit našim partnerům, protože nebychom byli zodpovědní pak za případné spory. Naši partneři mají právo vědět, co se bude v budoucnosti dít. Potom se jedná o dvě další nařízení, která byla již dohodnuta. Jedno se týká eh, dohody asociační EU-Srbsko je to dohoda, která byla projednávána v trialogu eh, v prosinci. Totež platí o nařízení o poskytování obchodních preferencí eh, v Moldavsku, zejména eh, v obchodování s vínem. To už také bylo poslano na plenární zasedání. Naším zpravodajem byl Julius Winkler. Dalším důležitým dokumentem, o kterém se vyjednává a máme tam eh, pokrok, je nařízení o prosazování eh, právních norem, to je legislativní dokument, který má umožnit komisi, aby za EU přijímala opatření v takovýchto případech. A my jsme se shodli s radou, že požádáme komisi aby přišla s kompromisním návrhem nebo kompromisními návrhy. Komise takto učinila. My jsme připraveni přijmout kompromisní návrh předložený komisí jako balíček za předpokladu, že Rada učiní totež. Jak se zdá, Rada k tomuto ještě připravena není. Budoucnost tohoto nařízení je tedy také eh, s otazníkem. Ohledně eh, nařízení o dvojím užití, tam máme eh, určitou dohodu. Naším zpravodajem byl Christopher Fliernel, bylo to dohodnuto v prvním čtení. To jsou tedy eh, naše materiály. Máme tu dva velice důležité dokumenty, které ještě zůstávají otevřené. Máte k tomuto nějaké poznámky? Nikdo ze zpravodajů zde není? Ne, nikdo se k tomu nechce vyjádřit. Bod číslo 10. Jedná se o aktuální stav dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem. To je návrh usnesení. Spravodajem je pan Zahradil, který není přítomný. Bylo mi řečeno, že už se blíží, ale ještě nedorazil. Takže uděláme pauzu. Eh, nebo si vyslechneme komisi. Elena Koenig. Well, I'll make a pause. Udělám tedy 15-minutovou pauzu. Look, this is a Podívejte se, toto je parlamentní zasedání. Pokud zde nejsou přítomní poslanci, já sám je nahradit nemohu. Trvám na tom eh, s politickými skupinami. Opakuj to. Že by měli jmenovat nějakého eh, svého hlavního představitele, který bude eh, usilovat o to, aby poslanci zde byli. Já vždycky eh, říkal, že eh, eh, že to, aby člověk byl přesný, stojí čas ty lidi, kteří jsou přesní. Takže máme 15-minutovou pauzu.

Okay. Shall we resume our proceedings? Dobrá, můžeme tedy pokračovat v zasedání. Pan zpravodaj Zahradil je přítomen a vrátíme se tedy k bodu číslo 10. Jedná se o dohodu o volném obchodu mezi EU a Větnamem. Rozhodli jsme se, že napíšeme návrh usnesení a předávám slovo panu Janu Zahradilovi. Prosím, máte slovo. Thank you, thank you very much, Mr. Mr. Chairman, and... Děkuji vám, pane předsedo. Především bych se rád omluvil všem poslankyním a poslancům za čekání. Bohužel jsem uh, Eh, bohužel jsem měl ten špatný nápad, že jsem letěl ráno z Prahy do Bruselu a zapomněl jsem, že tu eh, bude eh, silný provoz a v tom provozu jsem uvízl. Takže se ještě jednou omlouvám. Jako stálý zpravodaj pro vyjednávání mezi EU a Větnamem mi bylo potěšením, že vám mohu předložit tento návrh usnesení s cílem Eh, stanovit priority Evropského parlamentu ohledně těchto jednání. Doposud pokračovala toto vyjednávání s dobrým tempem a možná budou dokončena koncem 2014. A tak bych vás chtěl informovat o prvních pěti kolech vyjednávání. Také můžeme říct, že komise pravidelně informovala tým výboru INTA jako součást naš, této skupiny. A já doufám, že toto bude takto pokračovat nadále, protože to je velice dobrá osvědčená praxe. Tak bych chtěl poděkovat všemu hlavnímu vyjednavači a stínovým zpravodajům a dalším účastníkům celého tohoto procesu. Také jsem velice rád, že komise chce v březnu tohoto roku na plenárním zasedání přednést prohlášení o těchto vyjednáváních, proto aby Mm, informovala o tom, kam jsme dospěli před koncem parlamentního mandátu. To je velice důležité. Víme, že souhlas s touto dohodou o volném obchodu je povinná souhlas Evropského parlamentu. A nyní bych rád e, se zaměřil na několik nejvýznamnějších prvků této dohody. Především Potřebujeme, aby výsledky tohoto vyjednávání eh, plně eh, bylo harmonizováno s požadavky VTO, a aby to také napomáhlo posílenému obchodu a eh, toku zahraničních investic, aby z toho také byla vytvářena pracovní místa, aby to prospívalo malým a středním podnikům. Za druhé, potřebujeme eliminovat celní poplatky a necelní bariéry, dochází k určité asymetrii na, při otevírání trhu v citlivých eh, oblastech obchodu z každé strany. A je tu potřeba, aby obě dvě strany respektovaly svá práva na eh, reglementaci ohledně veřejných služeb, aby zajišťovali, že budou eh, respektována opatření tak, aby nedocházelo k nějakým ustanovením, která nebudou um, odůvodněná a nebudou bránit vzájemnému obchodu. Eh, měli, měli bychom se vypořádat s, s těmi překážkami obchodu, které nejsou nezbytné a měli bychom dodržovat mezinárodní standardy. Za páté je tu potřeba, aby EU jasně stanovila své zájmy například, ale ne exkluzivně, lina se liberalizaci eh, trhu Jedná se o služby 1, 1 2 a 3 a rovné zacházení se všemi poskytovateli služeb a investic v klíčových oblastech, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, právnictví, účetnictví a doprava, aby zajistili vysokou úroveň eh, ochrany spotřebitelů, aby byla dodržována eh, pravidla eh, hospodářské soutěže Potřebujeme zajistit také za šesté předvídatelné obchodní prostředí, podnikatelské prostředí ohledně veřejných či eh, soukromých eh, kontraktů. A také se zaměřit na oblast eh, veřejných zakázek za sedmé. Potřebujeme, aby byla byla plněna pravdušení vlastnictví a sanitární opatření Eh, zajišťující kvality. A potom za osmé je zapotřebí, abychom měli závaznou kapitolu o respektu a prosazování eh, lidských práv. A také, abychom měli dohody týkající se ochrany životního prostředí a eh, podobně. To je tedy stručně celé toto téma. Velice se těším na další doleďování tohoto tohoto textu se stínovými zpravodaji a doufám, že takto bude mít v březnu 2014 na první zasedání tento text přijat. Ještě jednou se omlouvám za to, že jsem přišel takto pozdě. Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní stínoví zpravodajové. Jako první za, pr, za EPP byla Gladfelder. Prosím. az általános eh, benyomásom, hogy ez egy nagyon jól megírt Děkuji. Získal jsem z toho celkový dojem, že je to velmi dobrý návrh, velmi dobrý eh, text, to znamená, že blahopřeji panu zpravodaji. Všechny důležité otázky jsou v textu probrány postupně. Návrhy jsou velmi dobré. Přístup, který pan zpravodaj zvolil, je velmi dobrý. Eh, nepodléháme tady tomu pokušení, že bychom očekávali příliš mnoho od eh, dohody o volném obchodu. To znamená, že se skutečně soustředíme pouze na otázky, které s obchodem souvisí. Eh, vítám tuto zprávu a budeme ji eh, podporovat. Samozřejmě, že tu jsou určité marginální věci, které bychom chtěli řešit, ale jinak celkem za to mohu panu zpravodaji poblahopřát. Děkuji. Nyní Bernd Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Myslím si, že se mu podařilo eh, dobře zapracovat do zprávy ty ústřední body. Dvě věci bych chtěl ale explicitně zmínit a přimluvit se za to, aby byly zvlášť zdůrazněny. První věc. Otázka ochrany zvířat v Všichni víme, že Větnam je jedna ze zemí, kde je velmi rozšířen nelegální obchod se zvířaty. A e, netýká se to pouze tamnějších zvířat, ale je to tak, také centrum e, pro obchod e, se zvířaty z jiných zemí. To znamená, že bychom to měli té zprávě jasně zmínit a eh, požadovat, aby to bylo eh, spjato s jasnými pravidly. Větnam je ochoten eh, přijmout pravidla pro dobré zacházení se zvířaty, pro dobré životní podmínky zvířat. Nicméně Větnam se někdy Eh, snaží to vměstnat do kapitoly o udržitelném eh, rozvoji. Já si myslím, že vzhledem k významu eh, této otázky je vhodné, aby to bylo spíše v oblasti SPS, fitosanitárních opatření, aby právě tady byly zmíněny dobré životní podmínky zvířat, což samozřejmě není nic převratného, protože už to máme v dohodě s Chile, s Koreou, tam to bylo podobné, to znamená, že to bych chtěl přednést jako pozměňovací návrh. A ještě druhá věc. Druhá věc se týká bodu číslo 13, to znamená eh, kapitoly o udržitelném rozvoji. Vidíme, že ta vyjednávání již tuto chvíli probíhají mezi komisí a toliko vládou. To znamená, že neprobíhá dialog s větnamskou občanskou společností, ku příkladu s odbory. Odbory jsou naprosto mimo hru a nemohou jednání ovlivnit. Myslím si, že musíme zajistit, aby ta fáze vyjednávání, ale samozřejmě potom také vlastní prosazování dohody eh, bylo spjato se sociálním dialogem, aby do toho byli zapojeni zaměstnanci, odbory, tak aby eh, dohoda byla ku prospěchu obyvatel. To znamená, že to je další věc, kterou jsem chtěl v tomto ohledu e, zmínit. E, děkuji. A nyní e, pan Skakal ze Zelené, prosím. E, děkuji obchod ku prospěchu obyvatel. To je přesně to, co jsem chtěla zdůraznit. Pro nás, pro zelené, a už jsme to říkali, by měly eh, hrát roli také eh, lidská práva. Nemyslíme si, že by eh, stačilo, abychom tady zmínili lidská práva ve vztahu k dialogu o lidských právech. Domníváme se, že lidská práva by měla být nedílnou součástí obchodní politiky a zároveň se domnívám, že je důležité, abychom zajistili, aby každá dohoda o volném obchodu kterou uzavřeme i s Větnamem, eh, Eh, ne, že nevyvazuje tedy země eh, ze závazků v oblasti lidských práv. Já si myslím, že odhad dopadu v oblasti lidských práv je naprosto stěžení a komise musí učinit všechno pro to, aby takovýto odhad dopadu eh, provedla v rámci akčního plánu týkajícího se lidských práv a demokracie. Je to důležité právě v tomto případě, protože situace v oblasti lidských práv ve Větnamu se trochu zhoršila v minulých letech, protože lidé byli pronásledováni kvůli tomu, že eh, využívali své svobody eh, projevu. Myslím si, že by tady ta doložka o lidských právech měla být eh, závazná, vykonavatelná. Je to tedy nedílnou součástí podle nás a proto taky lidská práva by měla být tou hlavní kartou, se kterou Evropská unie bude hrát. Pokud chceme tedy zvýšit objem obchodu, tak pro nás jako pro Evropskou unii by mělo být také důležité, že budeme podporovat lidská práva a budeme tlačit na jejich eh, prosazování. Kromě toho naše politická eh, skupina eh, chce do této dohody integrovat ISDS, to znamená systém řešení sporu mezi investory a státem. Já si nemyslím, že je tedy do, dobré aby takovýmto způsobem tady mm, probíhaly velké investice do eh, důlního průmyslu. Já si myslím, že je na tomto místě nezbytné, aby západní společnosti eh, se, eh, aby dodržovaly doložky v oblasti lidských práv Tady bych tedy ráda ukázala, poukázala na ten systém ISDS. Kromě toho se domnívám, že je velmi důležité, abychom eh, ponechali Větnamu dostatečný prostor. Eh, nemůžeme jim říkat, aby liberalizovali všechno, musíme eh, tedy mm, dostat specifičnosti Větnamu. Je to rozvojová země, to znamená, že do budoucna bude blahobytnější a proto si myslím, že liberalizace všech oblastí není nezbytně nutná. To znamená, že bychom měli být velmi obecní obezřetní, neměli bychom požadovat moc a měli bychom jim dopřát přehodná období. Děkuji. Ano, doložka o lidských právech definicí, to je něco závazného a vymahatelného. Problém je, jestli eh, to teď je aktuálně vymáháno, ale to je zase jiná kapitola. Další z GUE. Ano, děkuji. Eh, chci poděkovat zpravodaji. Já úplně nesouhlasím eh, s, mm, se směrem, kterým se zpráva ubírá. Eh, myslím, mám dojem, eh, že se zachází s Větnamem jako s rozvinutou zemí, že zahledají reciproční aranžma a podobně ale myslím si, že by tady měl být odkaz, konkrétní odkaz víc, než je to teď formulováno k otázce eh, práv zaměstnanců. Máme tady u umluvu JLO a eh, mělo by to být všechno eh, respektováno, ty umluvy, ale realita vypadá tak, že neustále dochází k porušování této umluvy ve Větnamu. Nelze říci, že tady jsou práva tarifní vyjednávání, právo shromažďovat se a podobně. Skutečně nejsou tady nezávislé odbory, jsou tady otázky otázky, jako třeba eh, nucená práce. A eh, musíme konstatovat, eh, že nadnárodní podniky EU nejsou úplně nevinné v tomto ohledu. A co, se znamená, co znamená dovozu nebo různých dalších kroků. Před pár lety došlo k tomu, že obchodní komora pohrozila Větnamu, pokud větnamská vláda bude pokračovat a bude navyšovat minimální mzdu, ale Ehm, pro mě je podstatný také bod, ehm, který se týká ISDS, ehm, tedy to, že bychom měli jim dát lidi do této spolupráce, to by mělo mít, eh, to by, eh, tady by to mělo být ve veřejném zájmu a mm, také je to důležité pro eh, otázku životního prostředí a sociální standardy. Pak je tady otázka, je to bod 9, otázka liberalizace mm, veřejných zakázek, vlastně veřejné zakázek. Myslím si, že je pravděpodobné, že toto by bych mohlo podkopat eh, poskytování veřejných služeb ve Větnamu. Eh, Zvláště bych tady nadnesl eh, otázku, která se týká environmentální služeb a možná by komise mohla poskytnout nějaké informace o vyjednávání, do jaké míry je pravděpodobné, že budou ukončena, ale je tady nízká úroveň regulace v oblasti liberalizace těchto služeb a výsledkem toho by pravděpodobně mohly být důsledky v oblasti životního prostředí, ale také důsledky na zaměstnanost nebo nezaměstnanost spousta lidí, kteří budou um, propouštění. A pak je tady bod číslo 7, otázka liberalizace finančních služeb. Opět v mnoha ohledech tady je nízká úroveň monitorování a kontroly a přesto se tady hledá, se tady hledá liberalizace a dokonce snížení regulační úroveň a já si myslím, že by to mohlo mít potenciálně velmi škodlivý vliv a mohlo by to destabilizovat ekonomiku. Děkuji. A teď je na řadě komise. Paní Elena Koniša. Kde ji máme? Prosím. Je problém s vaším mikrofonem. Nefunguje to? Nebo ano? Okay, new try. Thank you very much. Zkusila jsem to. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla se omluvit, omluvit eh, hlavního vyjednavače našeho ředitele, eh, který bohužel eh, má nějaké jiné jednání. A já jsem zástupkyně pro vyjednávacího týmu pro uh, eh, Větnam. Jen abych udělala takovou rekapitulaci toho, jak si stojíme ve vyjednáváních. Konalo se dobré kolo, šesté eh, kolo, to bylo minulý týden, kdy eh, větnamská strana potvrdila svůj zájem na tom, aby bylo ukončeno ten, v tomto roce. Oni jsou žádostiví, jsou připraveni vyjednávat um, v nejrůznějších pracovních skupinách. Podařilo se nám um, na technické úrovni ukončit um, tři uh, kapitolu, uh, to je TBT kapitola, uh, pak cla a usnadnění obchodní spolupráce a také jsme udělali zásadní pokrok v celé řadě článků v různých kapitolách. K celkovému stavu věci. Stále eh, si eh, tady ještě vyměňujeme eh, názory, nemáme tady žádnou dohodu v současné době, kde bychom si mohli vyměnit další tarifní nabídky. Jenom jsem chtěla připomenout, že máme spoustu otázek ze strany Evropské unie k oblastem, které bychom rádi pokryli jak znám, oblasti služeb a investic, ale také práv duševního vlastnictví a také k pravidlům, která která se týkají SOS a také oblasti veřejných zakázek, jenom jsem chtěla jmenovat pár z nich. A to znamená, že trošku pokulháváme, eh, co se týče tarifních nabídek. Chtěli bychom také eh, se angažovat ještě v jiných sektorech, tak abychom měli možnost vytvořit dobrou rovnováhu a dopracovat se k výsledkům. Chtěl jsem jen zúraznit pár z oblastí, eh, které byly rovněž zmíněny v mm, eh, návrhu usnesení. A také to zmínilo mm, několik řečníků dnes. A sice SPS, eh, fitosanitární mm, opatření. Máme tedy, eh, vedeme dobré, ale dosti složité eh, diskuze. v kapesole. SPS se snažíme hlavně dosáhnout toho, abychom eh, tady měli možnosti pro evropské exportéry. Základna je v tom, že je tu existuje dohoda SPS hlavičkou VTO, ale chtěli bychom to trošku specifikovat více, tak abychom zajistili to, že přístup bude rychlejší pro vývozce EU, ale zároveň bychom měli udržet stejnou úroveň kontrol, protože to je nezbytné pro obě strany. Také tady byly poznámky k blahu zvířat, ochraně zvířat, to bylo vyjednáváno v rámci skupiny SPS, ale jak bylo řečeno, je zapotřebí um, vyjasnit ještě, jak se to konečně zapracuje do těchto opatření. Větnamci neříkají nutně, že by to mělo být začleněno do kapitoly o udržitelném vývoji. Oni spíše říkají, že ani přesně neví, kam to zapracovat, eh, protože eh, nemají mm, nějaké ministerstvo nebo ministra, který by by byl konkrétně zodpovědný za tuto otázku blaha nebo ochrany zvířat ale jsou tu některé články v této kapitole o udržitelném vývoji, které jsou konkrétně propojeny s um, obchodem, eh, s nelegálním obchodem divokých zvířat a to eh, tedy by mohlo být eh, v kapitole, této kapitole, ale Větnamci jsou angažováni a mají skutečně zájem na tom, aby se vypořádali s těmito otázkami, ale co se týče kapitoly udržitelného vývoje, tak tam ještě tak daleko nejsme Nejsme ještě na konci, učinili jsme dost velký pokrok v rámci posledního kola, vede se dobrá diskuze, ale pořád ještě je tady celá řada otázek, kde musíme dosáhnout dohody, včetně eh, práv eh, zaměstnanců, to bylo také zmíněno. Je to velkou prioritou pro EU, abychom zajistili, eh, že tady bude dobře definované opatření v kapitole udržitelného vývoje, takže uvidíme, jak daleko pokročíme v příštím kole teď se trošku vracím k tomu, co bylo řečeno o doložce o lidských právech. Jak už komise několikrát eh, dříve zmínila, je to klíčová priorita pro Evropskou unii. Větnamská strana si je toho dobře vědoma a jistě si vzpomenete, že, jsme, mm, že tady je opatření týkající se lidských práv v dohodě o partnerství a spolupráci, což v případě Větnamu už bylo ukončeno. A dialog o, lidské, o lidských právech s Větnamem, to je taky něco, e, co už e, se více objevilo v našich bilaterálních dialozích, takže ta první setkání už se k tomuto konala. A je zřejmé, že v FTA, eh, stejně jako ve všech FTA, která dokončuje nebo která uzavírá komise, máme závazná opatření, která eh, propojují tuto klauzuli eh, v dohodě o partnerství a která je právě propojena, nebo je to spojeno s FTA i v mechanismech, které se zabývají implementací této dohody. Pak ještě k dalším oblastem. Mělo bychom říct, že Větnamci sami jsou velice ctižádostiví, eh, když eh, jde nejenom o ukončení těchto dohod, ale také o úrovně eliminací různých eh, tarifů. Oni by rádi, aby to bylo na širším základně. Nic není vyloučeno na samém začátku v vyjednávání je eh, eh, zřejmé, že tady je potřeba různých úrovní, různých úrovní přechodných období, ale jsou velice zavázáni a chtějí, aby eh, se odstraní cel, je tady časový rámec, by měl být stanoven v dokumentu, na kterém jsme se dohodli na začátku vyjednávání k další oblasti, která myslím, bude eh, také zajímavá. A to jsou jednání o e, přílohách NTB. To, tady se e, má zajistit to, abychom tady, aby byly dodrženy e, mezinárodní standardy. E, a Větnamci ti jsou dosti otevření, e, co se týče e, necelních překážek. V podstatě vedeme velice dobré diskuse. E, Ehm, eh, a to jsou ehm, nejenom ehm, tarify, jsou také propojeny eh, s regulačními mechanismy v této oblasti. Vedeme také dobré diskuse k, k zeleným zboží, zeleným artiklům a také jiným výrobkům a službám eh, a to se týká kapitoly o službách. To znamená také, tady jsou dobré závazky ze strany větnamských partnerů a rovněž vyjednáváme Eh, o necelních překážkách v oblasti automobilového průmyslu a budeme také hledat jiné možnosti. Zase je tady taková základna, že chceme zajistit, aby eh, tady byly závazky eh, zaměřené na to, že budou dodrženy mezinárodní standardy a chceme prostě zjednodušit obchod mezi oběma partnery. Ale jak jsem řekla, jsou tu, je tu, jsou tu žádosti jak z větnamské strany, tak ze strany EU. Krátce ještě k dalším ukončili jsme kapitolu o soutěži v této kapitole na technické úrovni. E, máme tady SOIS, to je obtížná oblast, tady na to klademe dost velký důraz, vedeme kvalitní diskuze na úrovni hlavních vědnavačů s větnamskou stranou. Jenom jsem chtěla eh, připomenout, a to je také zaznamenáno v usnesení, eh, že tady je 40 eh, tohoto, tohoto sektoru větnamského a zase jsem chtěla připomenout, že můžeme regulovat kompetitivním chováním SOS na větnamském občanském trhu, ale jistě pochopíte, je to diskuze, která je citlivá, jsou tady, mm, je tu eh, jsou tady z různé zájmy v větnamském systému, které jsou zájemně propojeny, ale vedeme k tomu dobrou diskusi a uvidíme, jak dalece budeme moci pokročit a jak budeme moci eh, končit tuto kapitolu. Možná ještě poslední bod. Oblast veřejných zakázek, to je složitá oblast eh, na vyjednávání s větnamskou stranou. Oni nejsou členy ehm, dohody, vládní dohody o veřejných zakázkách ehm, v rámci eh, VTO a ehm, nejsme moc, neprokočili jsme moc v diskuzích o kapitole o veřejných zakázkách. Je tu spousta textů, který se ještě musí pokrýt nebo rozpracovat, takže bohužel nemám žádné konkrétní informace, k, co se týče eh, stavu věci a v této kapitole veřejných zakázkách, protože jsme zatím se nedopracovali do toho stádia, i když jsme si už vyměnili názory. Myslím si, že teď eh, to uzavřu, ještě úplně eh, konečný, eh, konečná právě duševního vlastnictví. Vět, Větnamci sledují tuto kapitolu o právě duševního vlastnictví a to je jedním, jedním z klíčových oblastí a PGI také. Větnamci jsou si toho velice dobře vědomi, ale diskuze jsou dobré a pokračují dál. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Mám slovo Dedu Martinovi. Já jsem neměl žádost o slovo, zapomněl jsem na to. In light of the other contributions To je eh, v pořádku. Zatím bylo všechno zapovězeno. Spravodaj, pro závěrečné slovo, pane spravodaj, Máte k tomu nějaký závěrečný komentář? Máte k tomu nějakou závěrečnou poznámku? Ano, rád bych poděkoval všem stinovým zpravodajům za přátelské a otevřené poznámky. A jsem velice rád, že hlavní obsah tohoto návrhu e, usnesení je víceméně přijatelná pro ty větší politické skupiny. Máme tu ještě pár bodů k dalšímu vyjednávání a já jsem mm, přesvědčena, že můžeme e, záhy toto vyjednávání e, úspěšně dokončit, že se jedná spíše o dolaďování než o nějaké nové zásadní změny. Takže si myslím, že můžeme uzavřít tuto celou věc e, velice záhy a že budeme schopni na výboru předložit eh, tento materiál v takovém časovém horizontu, že nám to umožní odhlasovat eh, tento text eh, v daném čase v březnu 2014 na plenárním zasedání. Děkuji ještě jednou. Děkuji. 27. ledna v poledne je lhuta pro pozměňovací návrhy. Hlasovat se bude na dalším zasedání 12. a 13. února u nás ve výboru. A nyní budeme hlasovat. Připravte si hlasovací karty a hlasovací eh, seznamy. Sever. What problem?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 Uh, let's uh, vote. Uh. Začneme tedy hlasovat. Bod číslo 11 bude hlasován jako poslední. Let's move on to item 12. Budeme tedy hlasovat o bodu číslo 12. Jedná se o statistiku týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Pane předsedo, kolegové, já jsem jenom vám chtěl sdělit eh, eh, takto eh, s krátkou lhutou, že máme dvě otázky, takže bychom chtěli u pozměňovacího návrhu 7 a 10 hlasovat minus záporně. A závěrečné hlasování si chceme uchovat možnost předložit to pozměňovací návrhy na plenárním zasedání. Myslím, že to jsou otázky, které lze eh, snadno vyřešit, ale chtěli bychom si ponechat tuto příležitost. Takže my stále ještě podporujeme obecně tuto, tuto zprávu jako politická skupina, ale chceme si ponechat tuto možnost. Dobře, takže toto oznámení bylo učiněno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is uh, closed, isn't it? Končím hlasování.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 12. Pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování o návrhu komise tak, jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Máme hlas na EPP. Ano, teď je to v pořádku. Končím hlasování. Přijat. Návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Se stejným výsledkem přijato. Výsledek je tedy stejný. 19 pro, 10 proti. Bod číslo 13. Do, návrh doporučení dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU. Jedná se o souhlas, ano či ne? Je to jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. And the vote is Končím hlasování. Jednohlasně přijato 29 pro. Blahopřeji. Janikovi Žado. Následuje návrh usnesení o stejném tématu, také dobrovolná dohoda s Indonésií. Opět stejný zpravodaj. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Máte něco proti němu? Umožňujete tento pozměňovací návrh? Nikdo není proti. Budeme hlasovat o ústní pozměňovací návrhu. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 9? Nikoli. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 3. Pro? Proti? zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Bod pozměňovací návrh 14, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut? Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro,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 Kompromisní návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se přijat? Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Máte výhrady? Nejsou výhrady, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 34. Pro? Proti? Budeme hlasovat ještě jednou. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme elektronicky. 24. Předseda se omlouvá 34. Končím hlasování. Přijat. 25. Uvádí předseda. Pro, proti, zdrželi se přijat. 36 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 14 pro, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se přijat, sedm pro, proti, zdrželi se přijat, jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 hlasů pro, dva se zdrželi, nikdo není proti. Blahopřeji zpravodaji. Bod číslo 15. Návrh splnomocnění členských států k ratifikaci smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie. aby se tedy umožnilo členským státem ratifikovat jménem Evropské unie. Jedná se o e, smlouvu s OSN, ale EU není členem OSN jako taková. Zahajuji hlasování. Ano nebo nehlasujeme. Končím hlasování. Jednohlasně. Přijato. Blahopřejeme Davidu Martinovi. Ke stejnému tématu bod číslo 16. Návrh usnesení. Provádění smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci výlučné pravomoci EU. Jak víte, shodli jsme se, že budeme mít společné usnesení s AFETem a naše pozměňovací návrhy budou začleněny do společného usnesení. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 11. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 12. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 11 budeme kontrolovat. Ne, 12. Opravuje se předseda. 12. Kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 13 pro proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky 18. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnut? Zkontrolujeme 19. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 3. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednohlasně přijat a já blahopřeji zpravodaj. <laughs> Item 17. Dostáváme se k bodu číslo 17. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je pro? Ti, kdo se zdržel, přijato. 2. Kdo je pro? Eh, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuje závěrečné hlasování. Hlasování je u konce. 27 pro, 2 poslanci se zdrželi. Bod číslo 18. Návrh stanoviska týkající se prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazivních nepůvodních druhů. Spravodajkou za náš výbor je paní Katrin Berder. Pojďme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítno do 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 25. Pro? proti, zdrželi se přijato 26, pro, proti, zdrželi se přijato 5, pro, proti, zdrželi se přijato 27, pro, proti, zdrželi se přijato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 Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. To byla šestnáctka. Dobře, takže pozměňovací návrh číslo dvě, dílčí hlasování. Tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se Nejsem si jist, raději to prověříme. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to přijato. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Žádné námitky. To znamená, že o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4 ne, ne, ne, ne, 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato a nyní závěrečné hlasování. Zahajuji ho. A hlasování je u konce. Je to přijeto 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Nyní se dostáváme k bodu číslo 19. Je to stanovisko o rámcové dohodě mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na straně 1 a Korejskou republikou na straně 2. Jedno jediné hlasování, eh, jmenovité elektronické, které tímto hlas- zahajuji. Nyní je hlasování u konce. 26 pro, 3 se zdrželi, nikdo nebyl proti, to znamená, že můžeme poblahopřát panu zpravodaji. A dostáváme se k bodu číslo 20. Odvetná opatření Čínské lidové republiky proti vínu dováženému z EU. Je tu ústní pozměňovací návrh, jsou k němu nějaké námitky? Nejsou, to znamená, že budeme hlasovat o něm pro, proti, zdrželi se, je to přijato. A nyní závěrečné hlasování jmenovité, prosím, zahajuji ho. Hlasování je u konce. 27 hlasů pro, dva se zdrželi, nikdo nebyl proti, to znamená, že můžeme eh, blahopřát komu, žádný zpravodaj tu není. Dobře, nyní bod číslo 21. Jedná se o schválení výsledku třístranných jednání, pokud jde o zboží dvojího užití a naším Spravodajem je Christofa Fielner. E, jmenovité hlasování, tak abychom mohli schválit naši dohodu s radou, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 25 pro, nikdo proti, čtyři poslanci se zdrželi, takže blahopřejeme panu zpravodaji. Uh, A nyní se pojďme vrátit eh, k tomu velmi náročnému bodu. Je to zpráva pana Christofera Fjellnera, Christofa Fjellnera o ochraně před dumpingovým dovozem takže pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji a děkuji za podporu, pokud jde o zboží dvojího užití. Eh, děkuji za to, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku a nyní vám tedy děkuji eh, za veškerou snahu, kterou jste projevili v souvislosti s eh, antidumpingovým dovozem. Děkuji také zaměstnancům, protože skutečně pracovali včera večer velmi dlouho. Pracovali jsme pod velkým časovým tlakem, pod extrémním časovým tlakem. Začali jsme na tom pracovat v červenci tohoto roku, to znamená, že nyní se nám to podařilo dokončit během pěti měsíců a to mezi tím byla letní přestávka. Já si myslím, že by se to možná mělo dostat do Guinnessovy knihy rekordů. Eh, jsou to tedy eh, velmi kontroverzní části po obchodní politiky Evropské unie a takřka se nám to podařilo. Říkám takřka, protože pokud se podíváme na text, o kterém nyní budeme hlasovat, tak zjistíme, že je tam celá řada šedých částí. Máme tam jedenáct eh, kompromisních návrhů úvahu, které pokrývají takřka všechny oblasti. Já si myslím, že je to velmi eh, dobrá modernizace eh, těchto nástrojů. Měli bychom být hrdí na to, že se nám to podařilo v takto krátké době. Ale řekl jsem takřka, skoro, protože eh, máme eh, dvě ze třinácti oblastí, kde se nám nepodařilo dosáhnout kompromisu a víte, že to jsou ty ne, nejožehavější. To znamená, že budeme tedy hlasovat a snažíme se o to, abychom tedy do toho vnesli nějaké společné stanovisko. Já si si myslím, že bychom v tuto chvíli měli vyslat jasný signál směrem ke komisi, že pokud představujeme, pokud se tady představí takovéto téma na konci legislativního období, tak to pro nás není optimální, protože to, to pro nás představuje velkou práci. Eh, chci tedy vyzvat kolegy, aby čas do plenárky vyzval, využili k tomu, že budeme diskutovat o eh, kompromisech, o, o těch zbývajících otázkách. Eh, to by určitě vyjednáv, eh, eh, usnadnilo další vyjednávání s radou a také by to vyslalo jasný signál, že tady chceme dosáhnout jednoznačného výsledku. V každém případě děkuji všem, kteří se na tom podíleli, protože si myslím, že eh, se nám podařilo odvést velký kus práce, pokud jde o těch 11 kompromisních návrhů a měli bychom na to být hrdí. Děkuji. Děkujeme s panu zpravodaji a nyní tady budeme hlasovat. Sekretariát mi tady poslal zprávu, že pozměňovací návrhy 216 a 325 eh, nebyly staženy. Máte ve svých eh, složkách, že byly staženy, ale nebyly staženy. To znamená 216 a 325. Oproti tomu, co máte ve svých složkách, tyto pozměňovací návrhy nebyly staženy. Takže pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, To byla špatná zpráva, omlouvám se. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo, kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ty šedé oblasti jsou skvělé, mám je rád. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní eh, blok číslo 1. Jsou to pozměňovací návrhy 127 a celá řada dalších. Takže unblock o bloku 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Blok číslo 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Blok číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme, protože si nejsem jist. Takže blok číslo 3. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. A je to schváleno. Blok číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? 13. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. Raději to prověříme. Takže prověříme pozměňovací návrh číslo 13. Zahajuji hlasování. Hlasování je o konce. A bylo to zamítnuto. A nyní Pozměňovací návrh 197, 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Blok číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Blok číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nejsem si jist, takže budeme hlasovat o bloku číslo 6 elektronicky. Hlasování je zahájeno. And the vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh Zamítnuto. Blok číslo 6 byl zamítnut. Pozměňovací návrh 100. 106. Tak, 160. Tři části. V podstatě je to pět částí. První část. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Ověříme třetí část. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pátá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Můžeme prosím ověřit druhou část? Tak, druhou část. Takže ověřme druhou část elektronicky. Ověříme, zahajuji hlasování. Končuji ho. Přijato. A co se teď stane s blokem 7? To odpadlo. Odpadá. A tady eh, pozměňovací teď eh, 54, 56. Tak, 158 odpadlo, tak 158. Budeme hlasovat k pozměňovacímu návrhu 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Věříme. 158. Končuji hlasování. Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Ověříme 91. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 92 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnu. 86. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Osmdesát sedm. Co se s tímto stane, odpadá? Osmdesát sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 89 a 90 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme 89 a 90. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 185. A to v pěti částech. První část pozměňovacího návrhu 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se přijat. Třetí část. Pro, proti, zdrželi se přijat. Čtvrtá část. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pátá část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. A co teď se 179 odprá? To tež platí pro 181, 182, 183 a 4. Blok číslo 8. Blok číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Blok číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 297. Kdo je pro? Tak, je to 297. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ano, máte pravdu. 291. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 291. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Tak ověříme 29, otevírám hlasování. Končuji hlasování. Zamítnout. 306. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 309. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 93. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 93. věříme Končí hlasování. Zamítnu. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Devadesát pětka, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 95, eh, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se přijat, ověříme. 102. Eh, zahajuji hlasování a ukončuji hlasování. Přijat. 111. Pro. Hlasujeme o 111 pro, proti. Zdrželi se, zamítnout. Tak, ověříme teď co? Jedenáctku. 111, ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. zamítnut. Kompromisní pozměňovací návrh 11 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 12 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 5, kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 165. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 165. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnout. 186 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 188 zamítnuto, 189 pro, proti, zdrželi se přijat. 196. Ověřím, tak ověříme 189. Zahají hlasování. Končí hlasování. Přijat. 196 pro, proti, zdrželi se přijat. 206 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme. six. Uh, the one that was, okay. Yeah. Two and six. Tak, 216. Bylo to špatně tady označeno, uh, uh, nebylo staženo, budeme hlasovat. O 216, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A teď přejdeme 226. Pro, proti, zdrželi se přijat. 228 pro, proti, zdrželi se přijat. 232, 233 pro, proti, zdrželi se přijat. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 200, tak 286 pro, proti, zdrželi se, přijat. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme 287. Zahajuji hlasování. Ukončuji ho. Zamítnut. Třista jedenáct. 311, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 316. Tak ověříme 311. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijat. 316, pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. hlasovat 325. Platně to bylo označeno jako návrh, který byl stažen, ale stažen nebyl. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnout. Ověříme. Ověříme 325. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijat. teď 339. To je pro, proti, zdrželi se přijat. A úvodní texty. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Odpadá. Tak, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 84. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 36. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Tak neověříme. 36. Otevírám hlasování. Končí hlasování. Zamítnut. 37 pro proti, zdrželi se přijat. 38 pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyři. Tak ne. Máte pravdu to byl úvodní text 4, ale pozměňovací návrhy jsou 40 a 41. Takže tyto dva návrhy, které budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 42 pro, proti, zdrželi se přijat. 46 pro, Tak ještě jednou budeme hlasovat. Je to 49. 49. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 50 pro. Já vím, že hlasovací seznam jsou tady vždycky dělány změny do poslední chvíle, ale tady něco není v pořádku s 44, protože tady je napsáno, že to je stažen, pokud bude 45 eh, přijato. Nevím. Ehm, je to jako catch 22, hlava 22, alespoň v mém hlasovacím seznamu. Takže to by mohl opravit označení 44. Budeme o tom hlasovat. Tak, 43. Čtyřicet tři odpadá. 44. Hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 49 pro Proti? Zdrželi se. Nejsem si jist. Ověříme. 49. Ověřujeme 49. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijat. 50 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověřme pozměňovací návrh 50, zahajuji hlasování. Končuji ho. Přijat. Tak, další odpadl. Pozměňovací návrh 57. Teď hlasujeme pro, proti. Zdrželi se. Přijat. Ověříme 57. Otevírám hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Pro, proti. Zdrželi se zamítnout. 58. odpadla. Tak, budeme hlasovat do 58. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrhy 59 a následující, ty odpadly. Ano. To tež platí pro 337. Odpadá? Ne? Tak, eh, hlasujme o 337 pro, proti, zdrželi se. Co? Liberály jsem neviděl, zkontrolujeme tento pozměňovací návrh 337. What is closed? Končím hlasování. Přijat. 65 odpadá. 65. Dvěstě třicet jedna pro, proti, zdrželi se přijat. 66 a 67 a 68 a 69 pro, proti, zdrželi se přijaty. 70 odpadá. 88. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 230 pro Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Osmdesát a osmdesát jedna, kde pro, proti, zdrželi se přijaty. S72 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. To je hlasování o návrhu komise, tak jak byl pozměněn nejdříve. A tak o něm hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 24 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Hlasujeme o návrhu usnesení, návrhu legislativního usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Se stejným výsledkem 24 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. Pane zpravodaji, jaký máte návrh pro další kroky? Rád bych toto přednesl co možná nejdříve na plenární zasedání, abychom měli silnou a jasnou pozici při vyjednávání s radou. Dobrá. Abychom mohli vstoupit do vyjednávání, potřebujeme přijmout následující rozhodnutí, abychom zahájili vyjednávání. Já se omlouvám. Já nechci zahajovat vyjednávání. Před plenárním zasedáním. Ne, ne vyjednávat před plenárním zasedáním. Celá řada lidí, eh, kteří nesedí v této místnosti, o tom mají také své vlastní názory. Já bych rád nejdříve šel na plenární zasedání. Dobře, tímto končí naše hlasovací část zasedání.

Chtěl bych požádat ty, kdo opouštějí sál, aby tak učinili eh, rychle a tiše, prosím, a ostatní, aby zaujali svá místa.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 aby byla finanční asistence poskytnuta Tunisku. Toto je velice jednoduchý dokument. Víte, že byla s radou přijata rámcová dohoda k těmto tématům, takže tu máme takový vzor. Ta částka je zvolena eh, komisí, takže já jako zpravodaj tu chci předložit několik pozměňovacích návrhů, abych uspůsobil eh, znění eh, této iniciativě komise s rámcovou dohodou. A Mezitím rada mne kontaktovala s myšlenkou, že ta částka by se měla navýšit. Já jsem jim odpověděl, že parlament může přijmout tento návrh pouze, pokud tu bude možnost přijmout tento dokument zastávajícího funkčního období a, a pokud toto přijetí tedy nebude ohroženo. Vedl jsem konzultace s politickými skupinami, které jsou pro za stejné podmínky. Rozpočtový výbor Evropského parlamentu odpověděl velice kooperativně, jsou, jsou ochotni spolupracovat ve svém stanovisku, že by tato částka tady mohla zůstat otevřená. A proto jsem se dohodl s radou a komisí na následujícím. Budou žádat do dneška písemně obě dvě tyto instituce navýšení částky a se stanoviskem rozpočtového výboru jim dáme zelenou, předložím pozměňovací návrh a ten samozřejmě pak bude přijat podle kalendáře, eh, který platí pro tuto stávající legislativu. Takže to si myslím, že je dobrý kompromis. Naším hlavním cílem bylo neohrozit tuto, eh, tento text, pokud tedy komise a rada obě zažádají o eh, navýšení této částky, neměli bychom říct nikoli. Nicméně potřebujeme na to onu písemnou žádost. Do dneška, do dnešního odpoledne pozdního, tedy na ní budeme čekat. A můžeme zahájit diskozi. S novými zpravodaji za EPP Laurent Bernard. Floor is yours. Yes, I know. <laughs> Já vím, říká pan předseda. A druhý komentář byl mimo mikrofon. Not that much. <laughs> Sice jsem krátko zraky, ale zase netolik. Pane předsedo, já bych především chtěla eh, poděkovat komisi za tuto iniciativu, eh, která, eh, která je tedy pomocí Tunisku a je to iniciativa, která se týká politik a e, demokracie. Víme, že Tunisko prochází hlubokou politickou transformací už e, tři roky e, díky odvaze a odpovědnosti občanů. A nedávno vstoupila do nové etapy, do, prohloubilo tedy svůj demokratický přerod. Ano, hovořilo se o uznání ústavy, o legálnosti, eh, o rovnosti občanů a rovnosti žen, eh, které nejsou diskriminovány. A to je poprvé, co to slyšíme tedy v eh, arabském světě. A také bych chtěla říci, že je uznávána rovnost na náboženství a tuniská ústava také se odklání od šarí. To znamená tedy, že Tunisko postupně pokruk, postupuje k vytvoření právního státu, demokratického státu a víme, že ale že stabilizace politiky nelze provést příliš křehké ekonomické eh, situaci eh, protože tak, tato situace může být to narušena e, různými e, potížemi. Proto je jasné, abychom e, napomohli prioritizaci Eh, v této zemi. Tuniská republika podle závisku, které přijala v roce 2012, eh, kdy hm, se hovořilo o dohodě eh, s, touto, s tímto státem, tak tato podpora, o které hovoříme, která má vést k postupné integraci Tuniska do celosvětového trhu. My bychom nesměli bezvýhradně podpořit tuto finanční opatření, abychom napomohli eh, Tunisku financovat jeho politiky, aby financoval svůj další vývoj. Proto já si podpořit váš návrh, pane předsedo, který spočívá v tom, abychom eh, v podstatě navýšili částku této pomoci a velice bedlivě budeme sledovat eh, písemné Eh, zda, zda přijdou tedy ty písemné žádosti od Rady a komise. Co se týče podoby této pomoci, Evropská komise nám navrhuje půjčku, výhradně tedy eh, půjčku, což eh, by znamenalo meziinstitucionální dohodu. Komise žádá také o možnost poskytnout dar a já já zdůraznuju tuto možnost, protože už jsme přistoupili k poskytnutí tomuto druhu pomoci například u Gruzie, kde jsme se rozhodli, že 50 procent toho da, eh, té částky bude, pod, eh, bude ve formě daru. A já si myslím, že bychom tedy za srovnatelných podmínek mohli takto postupovat a mohli bychom navrhnout tento druh pomoci Tunisku jako daru. To je tedy to, co jsem chtěla eh, předložit do naší diskuze a děkuji vám ještě jednou za váš návrh. Děkuji vám. Jako další řečník vystoupí pan Kazak. Děkuji, já hovořím za paní Desernes, která není přítomná. Rád bych tedy stručně předložil naše stanovisko. Jak víte, je tu snaha podpořit um, politický přechod v Tunisku a sociálně-ekonomický rozvoj této země a podporovat také sociální reformy eh, v Tunisku. Vzhledem k komplexní a křehké ekonomické situace, tak hlavní klíčovou um, eh, pomocí je na pomoci stabilní makroekonomickou prostředí tím, že se bude podporovat eh, udržitelná platební bilance a patřičný rámec pro strukturální reformy, tak jak to bylo dohodnuto s Mezinárodním měnovým fondem. Politická a ekonomická podpora Evropské unie Tunisku také posílí eh, reformy eh, vlády a řízení a Eh, prvky, které zmínila kolegyně z EPP v širším kontextu. Tímto poskytneme pozitivní signály dalším zemím v tomto regionu o tom, že Evropská unie je připravena podporovat ty země, které se jasně vydají směrem k politickým reformám eh, i v době ekonomických potíží. což je eh, také vedeno v rámci eh, politiky Evropské unie eh, k zemím na jižním břehu Středomoří a politice sousedství. Měli bychom brát v úvahu vývoj přímo na místě, třeba, že někdy, to, někdy se tento vývoj mm, stane složitějším, než jsme očekávali. Musíme konstatovat vysokou úroveň závazků a angažovanosti Tuniska, a e, měli bychom na tak, abychom e, naše vlastní závisky e, nepopírali, takže abychom podporovali naše závazky. A v podstatě tedy jsme pro myšlenku navýšení částky pomoci za, pod, za předpokladu, že, že nedojde k oddálení poskytnutí této pomoci. Děkuji za ECR, pan Zahradil. Uh, no, no substantial remark. Já nemám žádné zásadní poznámky, uh, pane předsedo, bude to velice stručné. Jako další za zelené... Ano, já skutečně sdílím většinu toho, co bylo řečeno o Tunisku a pozit, o tom, že tam dochází k pozitivnímu vývoji a, a reformám. Eh, s tím mohu velice souhlasit, ale otázka spočívá v tom, jak tomu přispějeme tou touto makroekonomickou pomocí. My bychom měli usilovat o to, aby se země nedostala do vysokého zadlužení, ze kterého by se již nedostala. Takže když diskutujeme o způsobech eh, a chceme podpořit všeobecný rozpočet, eh, jenom si se ptám, do jaké míry toto přispěje k pozitivním reformám, které vidíme v Tunisku, zde bychom spíše neměli přemýšlet o jiných podobách, než abychom vytvořili obrovský dluh pro Tunisko. Jedná se o spoustu peněz pro takto malou zemi. A proto se e, tážu, když hovoříme o politických signálech, zda by nebylo lepší poskytnout ty prostředky jiným způsobem. A nebo jakou eh, pakovou sílu máme na to, aby ty prostředky skutečně něco nějakým způsobem zlepšily přímo na místě. Nemám k tomu žádnou zásadní výhradu, ale měli bychom mít velice jasno o tom, čeho chceme vlastně dosáhnout. Mm, detailně se budeme zabývat tím, zda skutečně tímto nějak změníme situaci k lepšímu. Děkuji, Paul Murphy. Děkuji. Já si myslím, že vzhledem k historické úloze Evropy eh, v daném regionu a zejména v Tunisku, myslím, že je důležité, tak jak už to bylo řečeno, že musíme být velice obezřetní, eh, až když chceme zasahovat nějak do, eh, do politiky Tuniska a přemýšlet o zájmech. Je velice nebo dostatečně jasné v tomto návrhu, že eh, udělení této částky je podmíněné eh, plněním eh, těch programů a specifickými strukturními, strukturálními reformami, které musí být odsouhlaseny, musí být memorandu o porozumění. Ale to memorandum o porozumění mezi komisí a Tuniskem ještě neexistuje. Prostě ty peníze se mají vydat podmíněně za, nějakou, za nějaké reformy. A a zatím ta situace je eh, dost neuvěřitelná. Když se podíváme na eh, program MMF, tak eh, ten program vypadá tak, jako to bývá. Je to takový běžný recept fiskální konsolidace, navýšení daní, primární daní, které jsou vybírány v podstatě od běžných lidí, od zemědělců a podobně. Potom reforma státních dotací, což znamená opět nárůst cen elektřiny a hledání dalších úspor. Tato opatření společně způsobují protesty. E, bylo to vidět e, v lednu a já vítám k tomu, jak dopadla, vítám to, jak dopadla situace e, v Tunisku. Já nejsem pro to, aby evropské zdroje byly používány eh, k tomu, abychom udávali ještě další podmínky eh, k tomu, co bylo dohodnuto jako programy a co není v zájmu lidí eh, v Tunisku. Co se týče dluhu a zadluženosti, tak my chceme, aby byl udržitelný a před několika měsíci Evropský parlament odsouhlasil usnesení, aby eh, nedocházelo k navyšování dluhu, které, eh, které vznikly například diktátorskými režimy v Africe a podobně. Takže to je věc, které, na kterou se musíme zaměřit i v souvislosti s Tuniskem. Co se týče procedury samotné, není to trochu demokratické, když eh, tyto peníze mají být vydány podmíněně podle memoranda o porozumění. Děkuji. Děkuji za komisi. Paní Zajden. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže vy nejste paní, omlouvám se, pan Zajden. Uh, paní Zajden zřejmě promluví k dalšímu bodu pan Tempra. Uh, Eh, je to důležité, abychom to takto opravili. Omlouvám se za zmatek. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poznamenal, že komise podporuje pozměňovací návrhy, který, které pan zpravodaj navrhl. Díky nimž se ten eh, text více sladí se s textem týkajícím se uh, Jordánska. Rád bych tady připomněl myšlenku navrhovanou radou, a sice, že by se zvýšila ta pomoc na 300. Eh, z hlediska komise by eh, to bylo hospodářsky i politicky odůvodněné, protože situace je kritická, je to velký fiskální deficit, 9 HDP, to znamená, že eh, tato obtížná situace je spjatá s nízkým růstem a ještě to zhoršuje politický obtížný přechod. Eh, to znamená, že eh, v tuto chvíli tady byl jmenován zpravodaj, který by měl tady prosadit reformní proces, včetně programu MFF. Já si myslím, že by to vyslalo dobrý signál, to gesto díky němuž tedy zvýšíme objem pomoci na 300. Eh, samozřejmě, že eh, vedlejší důsledky by byly zanedbatelné. Z hlediska rozpočtu by to byl nárůst pouze o 4,5 milionu za dva roky. Eh, francouzská paní poslankyně se ptala na to, proč jsme nevyužili určité základní prvky. V tomto případě eh, je to tedy eh, vysvětleno v těch technických detailech. Eh, Tonisko bohužel nesplňuje pravidla nutná proto, aby získalo tyto prvky, protože podmínkou je poměrně vysoký eh, příjem na hlavu. Eh, eh, kromě toho je tedy potřeba splnit ještě další kritéria mezinárodních institucí Světové banky, Mezinárodní měnového, fondu. To znamená, že Tunisko nemá k těmto nástrojům přístup na základě metodologie a také v duchu Eh, toho, že tedy chceme eh, využít ty příslušné nástroje, si myslím, že Rada s parlamentem se tedy mohou shodnout na tomto postupu a to znamená, že eh, tento prvek do toho nebude zahrnout. Pokud jde o další komentáře, které zazněly, memorandum o porozumění, byla o něm řeč. Ano, v zásadě ano, bude tu podmíněnost, bude to memorandum o porozumění, nicméně makrofinanční pomoc funguje tak, že za prvé musí to rozhodnutí být schváleno parlamentem a radou dříve, než o něm můžeme eh, budeme moci diskutovat a podepsat memorandum o porozumění. Samozřejmě, že to memorandum o porozumění bude. Tato pomoc bude podmíněna tím, že budou přijata eh, ta opatření, která jsou popsána v memorandu o porozumění, eh, včetně makroekonomických programů a splnění dalších podmínek, které budou definovány a které se tedy budou soustředit na hlavní problémy, kterým eh, Tunisko čelí. To znamená daňová reforma, posílení sociálního zabezpečení, samozřejmě, že všechno to je nutné z hlediska e, daňového. E, my tedy trváme na tom, že bychom měli vytvořit těsnější vztah mezi Tuniskem a Evropskou unii a k tomu to všechno směřuje. E, pokud jde o podrobnost nebo komplexnost, tak si myslím, že bychom, ano, je to pravda, jde také o problém zadlužení, ale myslím si, že ta míra zadlužení to dneska je relativně zvládnutelná. To znamená, že z tohoto hlediska, z tohoto pohledu eh, ten návrh je realistický, rozumný a zvládnutelný. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Děkujeme. Yeah zřejmé, že tato zpráva se opírá o širokou podporu. To znamená, že jsme pro, abychom poskytli eh, finanční pomoc eh, Tuniska. Je to velmi dobře načasováno, je to velmi potřeba. Huta pro předložení pozměňovacích návrhů je příští týden ve čtvrtek v poledne. Rada požádala o prodloužení lhůty pro jejich žádost. Eh, ta lhůta byla prodloužena do zítřka. Mm, to znamená, že tak to bude. A nyní se dostáváme k bodu číslo 23. dohody mezi Evropskou unii a celou řadou zemí, to znamená Austrálií, Brazílií, Hongkongem, Indií, Japonskem, podle článku 21, eh, pokud je o změny závazků v listinách Bulharska a Rumunska eh, v průběhu jejich přistoupení k EU. Je to tedy závazek, který vyplývá z dohody GATS, z Všeobecné dohody o obchodu se službami. Naším zpravodajem je Jan Zahradil, kterému tady v tuto chvíli předávám slovo. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Vy jste prakticky řekl vše důležité o této věci. Rumunsko a Bulharsko již byly členy VTO dříve než vstoupili do EU a po vstupu do EU musí Evropská unie změnit své závazky v rámci VTO v oblasti služeb. To znamená, že e, musí tedy změnit e, ten rámec v rámci dohody GAC, musí e, tedy do toho vnést závazky Rumunská a Bulharska, musí je vnést do dohody GAC, pokud jde o omezení vstupu na trh a národního zacházení. To znamená, že Rumunsko a Bulharsko by členským členským státům VTO měly nabídnout stejné podmínky, pokud jde o přístup na trh a národní zacházení, především eh, eh, stejné podmínky jako EU. Eh, Bulharsko eh, tedy eh, zjednoduší přístup na trh eh, investorů ze třetích zemí do svého odvětví v oblasti pojišťovnictví a Rumunsko zjednoduší poskytování přezraničních zajišťovacích služeb ze strany společností ze třetích zemí na svém trhu. Já tady do výboru INTA doporučuji, aby podpořilo tuto dohodu a děkuji vám za slovo, pane předsedo. Stínový zpravodaj za EPP je pan Petr Šťastný, který má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, je to spíše dohoda technické povahy, stejně důležitá jako ta, kterou jsme eh, podepsali v roce 2007, když jsme tedy reflektovali to rozšíření o 12 zemí. Eh, Rumunsko a Bulharsko tedy eh, neuvedly svá omezení eh, a další země mají právo k tomu přijmout stanovisko víme, že se jedná o osm zemí, včetně Číny a Mexiku. Mexiko, Mexika, eh, které později tedy stáhlo svoji žádost. Tuto chvíli je to šest zemí Austrálie, Brazílie, Hongkong, Indie a Japonsko, které předložily svoje námitky týkající se eh, práv Rumunska a Bulharska. Proto tady musíme uzavřít tuto dohodu a je to naprosto férové, je to jasné a proto já osobně i naše politická skupina souhlasíme s touto dohodou a s tímto textem. Děkuji. Děkuji, pan Lange. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano. Na základě článku 21 členské státy mohou vyžadovat od GATS vyjednávání, pokud eh, existují změny. A vstupem Bulharska a Rumunska ehm, došlo k těmto změnám. A jak bylo řečeno, šest zemí požadovalo změny a mezi tím Eh, už jsou příslušná jednání ukončena, bylo to tady už řečeno, zvláště v oblasti pojišťovnictví. Tady došlo k eh, změnám přístupu mm, Bulharska a Rumunska. A mm, myslím si, že je to rozumné řešení a i my podporujeme návrh pana zpravodaje, bychom vydali souhlas. Eh, to má to také politický důvod, protože my celkově jako výbor se, myslím, velmi vyjadřujeme k pravidlům eh, VTO, vznáváme je a mm, multilaterální dohody bychom chtěli posílit. A proto si myslím, je to jasný signál, když ho vyšleme skutečně rychle a když to rychle budeme realizovat, zvláště eh, s ohledem na eh, počínající, začínající jednání s stíza, to je ta dohoda o e, službách. A tady, myslím, je nezbytné, aby naše závazky vyplývající z GATS byly aktualizovány. A to mi už náš stínový zpravodaj kolega Gutas e, jasně sdělil. Bohužel dnes e, má závazky v Rumunsku. Děkuji. Thank you and... Děkuji a teď komise. Tentokrát je to paní Zajda. Uh, Děkuji. Už bylo řečeno, že je to dost technická dohoda, mm, odráží postupy, které eh, se musí podpořit v rámci VTO, to znamená vyjednávání byla ukončena už před pár lety. Mm, měli jsme tady procedurální problém eh, s podpisem, ale teď už jsme připraveni tuto dohodu podepsat, proto tedy eh, vítáme velice vaši podporu nebo souhlas. Děkuji. Ještě nějaké závěrečné poznámky ze strany zpravodaje, ne? Ano. Tak ne, pane předsedo. Dobře. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je příští pátek v poledne. Schválení ve výboru na našem dalším setkání, které se bude konat v únoru. Delegace do Indie předložení zprávy šéfem delegace. To je náš kolega pan Pavel Zalesky, který je místo předsedou tohoto výboru a kterému překládám slovo. Pavle, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, rád bych krátce předložil závěry, které vyplývají z naší cesty, cesty delegace do Indie. Konalo se na podzim tato cesta minulého roku, před pár měsíci. A hlavním účelem této cesty bylo eh, si získat základní informace od indické vlády, zástupců parlamentu a různých dalších aktérů, včetně mm, ekonomických provozovatelů a mm, zástupců občanské společnosti. Za za prvé, eh, jsou tady pořád ještě mezery v uzavření eh, politické dohody o, eh, F volné, o, o dohodě o volném obchodu EU-Indie. E Potom pozice Indie k konečnému kolu vyjednávání, které povedou k, k deváté ministerskému setkání VTO na Bali. Dále, ekonomická a politická realita v této zemi, která má dopad na stanovení nebo stanovisko Indie k politice. Byla to také dobrá příležitost předložit očekávání Evropského parlamentu, které se týkají možné obchodní dohody mezi EU a Indií, stejně tak jako stanovisko práci eh, VTO. Ehm, měli jsme velmi intenzivní program při naší návštěvě a to mm, nebyla jenom politická kapitola týkající se Indie, Delhi, ale také finanční a ehm, finanční kapitola ehm, Bombaje, stejně jako automobilový průmysl a e, další e, klastry. E, třetí návštěva v Půla, to bylo velice zajímavé, protože jsme lépe byli schopni pochopit obtížné diskuze, které se konají kolem cel v oblasti automobilového průmyslu průmyslu, eh, zvláště když jsme navštívili jednu z hlavních indických a hlavních eh, evropských eh, výrobců automobilů, takže jsme zjistili, jak vypadají jejich obtížné perspektivy a výzvy v podnikání, ale také jsme si dělali představu o současné krizi indického automobilového průmyslu. V Deli jsme eh, měli velice plodnou, živou a dlouhou diskusi se členy eh, stáleho výboru o, o obchodu, eh, také se zástupci indického, indického parlamentu, pan Lokšapou. A i když parlament tady měl takovou konzultativní roli, má konzultativní roli v obchodní politice vůči Indie, tak diskuze nám umožnily lépe pochopit zájmy, které existují v Indii, které se týkají dohody o volném obchodu s EU. A dále eh, Toto setkání nám umožnilo eh, rovněž ehm, pohovořit o některých ehm, ehm, správně interpretovaných představách eh, týkající se této dohody o volném obchodě. Také jsme využili příležitosti návštěvy Deli a tady jsme navázali dialog se zástupci indické občanské společnosti a tak jsme mohli vidět, jak živá a aktivní je tato občanská společnost v Indii v současné době. Otázky jako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 proti práci dětí, přístup k eh, lékům, eh, ochrana práv duševního vlastnictví, bezpečnost potravin a podobně. To byla témata, o kterých jsme na tomto setkání diskutovali. Také jsme měli takové tiskové centrum v Delhi. Eh, tady se tady média také věnovala tématům naší návštěvy. V Mumbai jsme hlavně diskutovali se zástupci podnikatelské sféry, jak indických, tak evropských společností. A jejich očekávání, vyslechli jsme si jejich očekávání a pozice ve vztahu k eh, FTA a také vůbec k vztahům, obchodním vztahům EU eh, Indie obecně. Eh, většina zástupců indických má takový obezřetný přístup k možné FTA s Evropskou unii, tak zástupci indického textilního průmyslu vyjádřili velmi pozitivní náhled na tuto věc. Hlavně se, jsme se soustředili na otázku přístupu k lékům a je to mm, otázka, kde parlament velmi proaktivně eh, toto sleduje v mm, rámci eh, obchodních jednání. V diskuzích eh, s našimi mm, prostředníky v Indii se ukázalo, že indičtí aktéři zdá se mají méně informací o stavu těchto vyjednávání, než má výbor INTA díky práci, kterou odvádí naše monitorovací skupina k Indii. Obecně lze říci, že Evropská unie eh, trpí eh, malou viditelností eh, v Indii a to má různé důvody. A role Evropské unie a zvláště Evropského parlamentu není tak ještě dobře chápána nebo cítit v indické politice a mezi ekonomickou politickou elitou. Návštěva přispěla k tomu, že jsme jasně ukázali Indii, že Evropská unie stále si přeje dosáhnout dohody k, o volném obchodu. A tato dohoda je teď předmětem vyjednávání už víc než 6 let. Taky jsme eh, jasně, jasně se nám jasně ukázalo, eh, že je velmi nepravděpodobné, eh, že bychom dosáhli politické dohody před volbami, které se v Indii budou konat v květnu tohoto roku. A tato naše Během naší návštěvy eh, vládnoucí strana v eh, Indii, je to koalice, která je vedena kongresovní stranou, eh, ta přišla ehm, o hodně ve, státní, ve volbách a je proto nepravděpodobné ehm, očekávat, že současná vláda mm, ehm, je vlastně takovou trošku ochromenou vládou a nevíme, jak budou vypadat politické změny v této zemi. Ale jak ovšem, jak dopadnou volby květnu a jak by mohly dopad, mít dopad nám v dohodu o, o volném obchodě s Evropskou uní, to je ještě otevřeno a uvidíme, jak to do toho dopadne. Děkuji. A teď předám slovo paní Marie Bady, která je nejenom členkou této delegace, ale e, také zpravodajkou pro vztahy s Indií. Marie, máš slovo. Děkuji. Děkuji. Ano, souhlasím s tím, co eh, řekl pan Zalesky eh, k této cestě delegace. Chtěla jsem pouze dodat tři, čtyři eh, další poznámky či dojmy. Vzpomenete si na to, že jsme si kladli otázku po tom, do jaké míry je užitečná ta návštěva v Indii, eh, protože eh, v Indii budou volby, také máme tady volby do Evropského parlamentu, ale myslím si, že rozhodnutí bylo správné. A my jsme chtěli taky vidět, jak tam vypadá situace a jaká je možnost pracovat na dalších dohodách, anebo jaká možnost není. Myslím si, že tady je dost pozitivní přístup, ale určitě se tady naskytá otázka, jestli před volbami ještě bude možné se dopracovat k dohodě. A pak jsme řekli, že se musíme skoncentrovat na pokrok, kterého jsme dosud dosáhli v, přivěnávání. I vůči Indii musíme vyslat jasný signál, že EU i nadále se bude angažovat e, v této strategické obchodní dohodě. Přestože ještě řada věcí chybí, tomu, aby byla naplněna očekávání obou stran. Je to práce, která musí ještě pokračovat, tak aby i Indie mohla lépe informovat další aktéry, aktéry z ekonomiky, nevládních organizací a také veřejnost a také parlament, protože jsme nabili dojmu, že tito kteří nejsou zcela informováni o tom, o co se tady um, jedná, jakou výhodu z toho může mít Indie, anebo jaké výhody z toho může mít i Evropská unie. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci, bylo to zajímavé. A jasně jsme ukázali, o co usilujeme a jak daleko chceme dojít. A uvidíme, jak bude mm, Eh, jedna další vláda v eh, Indii, jak bude vypadat složení naší další komise a vůbec jak se bude dále pokračovat vyjednávání. Děkuji. Tak děkuji za vaši zprávu o cestě delegace do Indie. Um, ještě komise, chce se k tomu vyjádřit? Chce ještě k tomu říct něco k této cestě delegace do Indie. Ano, máte slovo. Vaše jméno, prosím, do naší záznamu. Uh, just, uh, would like... Já bych jenom rád zdůraznil, že velice vítáme zájem Evropského parlamentu ohledně vztahu s EU. Tato návštěva byla opravdu velice užitečná, přispěla k viditelnosti EU a e, úloze jednotlivých institucí v obchodní politice pro Indii. A jak bylo zmíněno, blíží se volby eh, v Dubnu v Indii a politická, politik, politika se soustředí na tyto volby a my eh, eh, chceme pokračovat ve vyjednávání s indickou vládou o tohoto obchodu. Doufám, že to tak bude. Další bod je 25. Činnosti monitorovacích skupin. Chile. Paní Korea CPP je zpravodajkou a otázka autorizace dohody EU Chile. Bylo to prodiskutováno na plenárním zasedání minulý týden ve Štrasburku. Spojené státy. Monitorovací skupina se sešla 7. ledna. Měli jsme zprávy od Ignacia Garcia, který je hlavním vyjednavačem, o třetím kolu vyjednávání ve Washingtonu. V prosinci se odehrálo. Já bych vám rád řekl, jaký to máme nový systém, na něm jsme se shodli s komisí. Konají se schůze před a po každém kole. Tento systém velice dobře funguje a dobře ehm, jsme zpracovali tak tox informací z komise. Byli jsme informováni, že DG Agri se zabývalo tím, co máme společného a co, čím se lišíme, tedy mezi EU a USA. A e, zjišťujeme, jak vypadá současná e, situace komise. se sejde s americkou stranou za několik týdnů. Efficient progress of the negotiations. Sejde se s panem Fromanem. Magreb. Tato monitorovací skupina se sešla 17. prosince za přítomnosti DG Agri o hlubší eh, FTA, dohodě o volném obchodu. Eh, zabývala se specificky geografickými eh, indikacemi. Maria Cernes to není zpravodajka, která by o tom mohla poreferovat. Já jsem vás neviděl. Já jsem vás neviděl, omlouvám se, Mary. Vy jste zatím panelem a neviděl jsem vás. Takže se vrátíme k Chile a předám slovo vynikající eh, zpravodajce Marie Auxor Corez. Vy jste se tam skrývala. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já jsem chtěla informovat o tom, že minulý týden jsme předložili otázku k ústnímu zodpovězení Komise ohledně modernizace obchodních kapitol v dohodě o přidružení EU s Chile a s Mexikem. Z osobních důvodů jsem se nemohla zúčastnit rozpravy minulý týden ve Štrasburku, ale jako zpravodajka této monitorovací skupině pro obchodní vztahy s Chile jsem chtěla informovat eh, tento výbor o tom nejdůležitějším, co se týče tedy modernizace této dohody o přidružení mezi EU a Chile. Při eh, diskuzi se zdůrazňovalo, že tato dohoda vstoupila v platnost 1. února 2003 a to vše vedlo k nárůstu bilaterálního obchodu až na 28 takže to je úspěch 18,1 eh, miliard eur Eh, v roce 2011. A to, je to tedy jasný výsledek eh, jak obchodní, tak politický a je to úspěch oproti deseti, eh, situaci před deseti lety, kdy byla tato dohoda uzavřena, kdy Evropská unie Od té doby tedy začala uzavírat mnohem ambicioznější dohody s Kanadou, USA a Japonskem, abych jen uvedla několik eh, příkladů, například v procesu eh, regionální integrace v rámci eh, s Pacifikem. Takže je zapotřebí, aby tato dohoda také byla modernizována. Komisař pro obchod nebyl přítomen, byl to místo předseda komise, pan Kalas, který eh, hovořil eh, na místě kompetentního komisaře. Hovořilo se o uspokojivých výsledcích toho, této dohody. Myšlenka eh, spočívala v tom, že je mm, vhodné prohloubit obchodní vztahy. Já mm, vítám toto prohloubení dohody na posledním výboru eh, pro eh, přidružení EU eh, e a Chile. Toto bylo také zhodnoceno ze strany Chile. A toto je tedy vítáno jak námi, tak SVČ. Evropská komise Ehm, má za to, že zapotřebí eh, z, zmodernizovat také pravidla o původu, eh, veřejné zakázky, obchodní, eh, fitosanitární a sanitární ehm, podmínky, otázky související s udržitelným rozvojem a další. Evropská komise zdůraznila, že v tuto chvíli probíhá hodnocení eventuálních možností modernizace dohody probíhá proces konzultace a ten tedy má dále probíhat v roce 2014. Na závěr bych ještě ráda řekla, že po samitu v Chile v loňském eh, roce opravdu teď je eh, velice vhodná doba k tomu, aby se přešlo od slov k činům. Tento týden v Bruselu se odehrává dva, mm, také zasedání z Chile 23. bude jednání a e, jsme tomu rádi. Děkuji. K Mexiku. Modernizace obchodních kapitol dohody mezi EU a Mexikem předkládá náš výbor. Bylo to pro prodiskutováno na plenárním zasedání minulý týden ve Štrasburku společně s, s textem týkajícím se Chile. Spravodajem Žoršku Kutaš není přítomen. Já jsem se účastnil té rozpravy a mohl se tedy s vámi podělit o několik poznámek. Pan komisař Čekův tam nebyl, to jsem ti prvé. zaprvé, komisař Kalas jej nahrazoval. Komise uvedla že je pro rozvoj obchodních a investičních vztahů s Mexikem, ale různé možnosti zůstávají otevřeny. A je třeba ještě prodiskutovat s mexickou protistranou. Nedávné reformy v Mexiku vytvořily zajímavé perspektivy pro EU, například v energetice, Konzultace probíhají mezi komisí a mexickou vládou. První zasedání se odehrálo v říjnu v Bruselu. Jedná se o obchod se službami, eh, o usnadňování SPS, TPT a další. Další zasedání se má konat v únoru bude se věnovat v eh, veřejným zakázkám, investicím, obchodováním, investicím do energetiky, TDI, udržitelnému rozvoji. Na základě zasedání eh, budou eh, sepsány zprávy o společném pohledu, o společné vizi. Komise zahájí hodnocení stávající, stávajících vztahů obchodních mezi EU a Mexikem. Nejdříve začne sociálně hospodářským dopadem, a dopad na životní prostředí, budou chtít kvantifikovat stávající obchodní překážky, zejména ty které mohou eh, také mít sociálně, eh, sociální dopad a dopad na životní prostředí. Rozhodnutí komise o zahájení vyjednávání bude záviset na tomto eh, tedy vývoji o výsledku té zprávy o společné hm, pohledu vývoji a také hm, studii o tom hodnocení dopadu. Budem, komise se bude zabývat kapitolou o udržitelném rozvoji a na základě toho potom přijde další kroky. Takže podle mého toto bylo velice pozitivní. Naše otázka k ústnímu zodpovězení měla velice pozitivní dopad. Mm, získali jsme tedy tyto informace od komise. Komise ještě se nerozhodla, jak postupovat dál. A já si myslím, že toto je rozumný eh, postoj nejdříve proskoumat situaci, konzultovat, eh, zhodnotit vše na základě uvedených dokumentů a následně eh, upgradeovat vztahy s Mexikem nejenže máme velice otevřený pohled na, na obchodování s Chile, ale je to velice užitečné i pro další dohody o volném obchodu. Také jsme dokončili jednání s Kanadou, vyjednáváme se Spojenými státy a tyto dohody budou mnohem více ambiciozní než ty, které máme s Mexikem. Pokud se nám podaří uh, Eh, uzavřít tyto dohody také s těmi dalšími členy JAFTA, tak by bylo logické, abychom tímto způsobem tedy eh, postavili na jinou úroveň, na vyšší úroveň i ty dohody, jako je s Mexikem. Pan velvyslanec Mexika eh, při Evropské unii se se mnou sešel a vedli jsme diskuzi ve Štrasburku. To, co řekl pan Zalesky. Myslím, že monitorovací skupiny jsou vynikající iniciativou našeho výboru. Poskytly nám mechanismy, které nám umožňují se soustředit na získávání informací, cílených informací. Můžeme vést zasedání s různými aktéry, partnery, s komisí, se zahraničními partnery. Takže i tato otázka k ústnímu zodpovězení ukazuje, že tento eh, krok byl velice pozitivní. Zde ve výboru máme eh, kolegy, kteří byli mnohem lépe informovaní než eh, mnozí jiní. Za komisi máte nějak, nějaký komentář? Chtěli byste přispět? Ne, děkuji vám. Tajvan prosinci 16. prosince se konalo neformální zasedání s EU, s obchodní komorou pro Tajvan, aby si vyměnili názory o e, situaci evropských e, subjektů v Tajvanu. Naším stálým zpravodajem je pan Prust, ale není přítomen. A tímto končí naše zasedání. Máme jako další bod různé, do něj nic a další zasedání se bude konat v únoru. A tím se blížíme ke konci našeho funkčního období. Děkuji vám za pozornost.